So, liebe Kollegen, Kollegen. Kolegyně, kolegové, prosím, posaďte se. Wir werden jetzt gleich. Každou chvilku začneme. Kolleginnen und Kollegen, damit Tak, dobrá kolegyně, kolegové, tímto zahajuji dnešní zasedání našeho výboru. A nyní se dostávám k bodu číslo jedna, to je přijetí pořadu jednání. Tady navrhuji změnu a sice, abychom bod 8 odložili, to je jednání o volném obchodu mezi EU a Tuniskem a potom také otázku dohody o volné dohodě mezi EU a západní Afrikou, abychom to nejenom projednávali, ale také odsouhlasili. Tady nejsou, nevidím žádné protinávrhy a tím pádem schvaluji takto pozměněný pořad jednání. Nyní se dostávám k bodu číslo dvě a to je otázka zápisu. My to vždy děláváme tak, že když do konce schůze se neprojeví nikdo, kdo by chtěl změnit něco v zápisu, pak bude zápis považován za schválený. A nyní bod číslo tři, sdělení předsedy. I tady se omezuji na běžné oznámení, že se vysílá naše jednání po internetu a tím pádem mohou všichni posluchači v Praze, v Talinu, v Lisabonu nás mohou sledovat. Já jsem to sledoval a viděl jsem, že máme asi 300 posluchačů či diváků, kteří nás sledují. Máte tak ke seznam korespondence, pokud se chcete seznámit s dopisy, pak vám bude sekretariát eh, nápomocný a nyní se dostávám k bodu číslo čtyři. To je, proč zavá, zaha, zahajujeme o chvilku dříve a to je důvod, že paní eh, komisařka přijela mezi nás přímo z Davosu, kde se ještě jednou projednávala uh, ministerská konference VTO v Nairobi. Jak víte, my jsme všichni byli společně v Nairobi v polovině prosince a i když výchozí podmínky nebyly příliš dobré, tak přesto přeze všechno jsme dospěli k ukončení jednání a také to se týkalo především zákazu eh, vývozních náhrad a také jsme udělali určité ústupky nejméně rozvinutým zemím. Takže toto můžeme také eh, označit za velký průlom, takže ti, kteří říkali, že VTO je mrtvá, tak ti neměli pravdu a domnívám se, že toto byl dobrý vývoj. Já vám nechci tady Eh, dávat žádné závěry z této konference, to udělá nyní paní komisařka. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem ráda, že vás tady vidím před sebou a těším se na spolupráci s vámi. Jestliže jsme se sešli v prosinci před konferencí, tak jsem vám sdělovala víceméně temné zprávy. My jsme neměli vůbec žádnou představu, že dojde k nějakým výsledkům v Nairobi. A první dva dny byly zmatečné, bylo tam velká nejistoty a také víceméně již lidé lidé psali eh, eh, kondolence k úmrtí této organizace. Ale přesto, přeze všechno, že existovaly tyto podmínky a také chaotická jednání, tak přesto došlo ke zlomu v oblasti VTO. My jsme se dohodli na dohodě, my jsme ukázali, že VTO je životaschopná, může také se rozhodnout a to bylo po 20 letech, kdy došlo k dohodě v zemědělské oblasti. To je dobré pro EU, ale je to také dobrý výsledek pro nejzranitelnější členy VTO a pro nej nejméně rozvinuté země. Já bych vás chtěl chtěla krátce seznámit s výsledky jednání a také chci vám sdělit poznámky z Davosu. My jsme dotáhli dokonce velice důležitou dohodu v oblasti exportu, v oblasti zemědělství. Vy víme, že zemědělství je pro EU prioritou. My vždy budeme hájit eh, výhody a priority v oblasti zemědělství. Naše prioritou bylo, abychom abychom dosáhli vyváženého výsledku, nejenom abychom odstranili dotace, ale abychom také zavedli eh, disciplínu v oblasti jiných eh, kreslených oblastí, v oblasti exportu. Naše eh, náš průmysl také se, našeho průmyslu se také dotýkají různé vývoje v jiných ekonomikách. A právě proto v Nairobi eh, se do, zavede určitá disciplína v oblasti zemědělství a také v, toto při, bude přispívat k lepším rovným obchodním podmínkám. My jsme v prohlášení také řekli, že také zahájíme, objevíme jednání o, o o zemědělských e, zásobách, kde doufáme, že dospějeme k závěrečnému jednání v roce 2017. Také tento balíček z Nairobi je, má symbolickou hodnotu. Bylo důležité ukázat, že opravdu dokážeme splnit naše cíle, že VTO nadále může také schvalovat e, výsledky a také jsme získali dva nové členy, Afganistán a Liberii a VTO se ukázala jako nadále přitažlivá pro nové členy. Mimo balíček jako takový budeme na Nairobi vzpomínat, protože také byla dotažena dokonce více laterální iniciativa, to je iniciativa ITA. My jsme se rozhodli, že odstraníme celní překážky, které se týkají 10 globálního obchodu a tím pádem bude tady zabezpečen lepší přístup, eh, což bude velice důležité pro malé a střední podniky v Evropě. Také budeme muset zabezpečit, aby naše dohoda byla ratifikována do července a já doufám, že to také dobře dopadne. v Nairobi při závěrečných jednání se hrávala EU velice důležitou roli. Já jsem tam jednala společně s panem komisařem Hoganem více než 26 hodin v jednom kuse a my jsme opravdu budovali mosty. A bylo také důležité, že vy jste tam byli a že jsme také my měli vaši silnou podporu. A co bude následovat? My v prohlášení e, vidíme, že jsou tam určité rozdíly. Někteří chtějí posílit e, dohody z Doha a také někteří chtějí, aby e, jednání se posunula jiným směrem. Někteří Eh, se domnívají, že Doha je již za námi, ale my můžeme ještě zlepšovat výsledky z Doha. Máme tady ještě určitou práci a my také na tom, v tomto programu budeme dále pokračovat. Ale musíme také myslet na nové přístupy. Musíme reagovat na požadavky ze strany globální ekonomie a také obchod je jedním z nástrojů na posílení globální ekonomiky. Já jsem se sešla v Davosu s více než 30 ministry pro hospodářství. My jsme diskutovali o balíčku z Nairobi a všichni byli rádi, že došlo k této dohodě, ale je nyní e, příliš brzo, abychom rozvíjeli nové skvělé myšlenky, ale my jsme se shodli na třech věcech. My musíme implementovat to, co bylo v Nairobi Nairobi dohodnuto. Za druhé musíme zabezpečit, abychom nadále také pracovali na zbývající záležitost deklarace v Nairobi, ale také musíme diskutovat o nových záležitostech a problémech. Jsou tady určité problémy, které musíme globálně řešit jestliže nebudou ochotny všechny země k tomuto jednání, pak začneme s malou skupinkou. Musíme také jednat transparentně a musíme vždy také brát v potaz nejméně rozvinuté e, země, ale nesmíme ohrozit stávající jednání, ale můžeme také zkoumat nové možnosti. E, v Paříži e, se bude konat zasedání OECD, také v Šang Šanghaji bude další konference, kde se bude o těchto záležitostech diskutovat ale v současné době potřebujeme určitý čas na přemýšlení a já ráda s vámi budu o tomto diskutovat a my společně musíme diskutovat o nových možnostech a perspektivách. Já děkuji Evropskému parlamentu, děkuji vaší delegaci za vaši příspěvek a toto je pouze začátek celého procesu. Děkuji vám. Lot. Já vám děkuji. A teď dávám slovo eh, do pléna. První dostane slovo eh, pan Winkler a, připomínám, že máme čas do čtvrt na čtyři. Takže eh, rychle, otázky, rychlé odpovědi. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji vám všem a eh, dobrý nový rok. I vám, paní komisařko, a přeji vám úspěšnou spolupráci eh, s námi a s vašimi zaměstnanci. A k Nairobi mám jenom eh, dva náměty a možná jednu otázku. Ano, myslím, že je velmi důležité, eh, aby eh, Evropská komise, co by vyjednávač jménem členských států Evropské unie, se pokoušela nalézt tu správnou rovnováhu mezi otázkami, které jsou v balíčku rozvojovém z Dauha a ale myslím si, že je důležité eh, tam také zavádět nové otázky, protože pokud je nebudeme projednávat, tak myslím, přijdeme o určité eh, možnosti jménem Evropské unie. Kdyby v Nairobi také proběhl velice jasný eh, signál, že VTO žije a je schopna naplňovat své poslání, tak je bez pochyby, že my jako Evropská unie musíme pokračovat a tam, kde je to možné dokonce rozšiřovat tu eh, globální agendu. Tyhle dvě věci, o kterých jsem mluvil, nejsou eh, protichůdné a probíhají některá důležitá vyjednávání. I ve vašem programu, v eh, programu Komise na, nadcházejícím, na nadcházející období, který jste představili, již jsou argumenty k zahájení nových bilaterálních vyjednávání. Jedna otázka, kterou bych měl, je, jestli vidíte nějaké protiklady eh, v té debatě například v Davosu a po Nairobi. Ale ty reakce po eh, Nairobi tedy, vím, že to je ještě poměrně krátká doba, jsou také tak nepřátelsky nakloněné bilaterální agendě Evropské unie? Já doufám, že ne, ale rád si vyslechnu vaši reakci. Závěrem. Přítomnost delegace Evropské unie, myslím, nebo parlamentu, pardon, myslím, byla velmi dobrá. A pokud hovoříme o parlamentním rozměru VTO, tak by bylo z hlediska komise velmi vhodné, aby eh, také podporovala eh, tento parlamentní rozměr VTO. To by mohl být jeden z jeden se zpřed do budoucna. Jirma, děkuji pane předsedo, já bych také rád poblahopřála paní komisařce všechno nejlepší do nového roku a, a vyjadřila spokojenost s tou prací na ministerském zasedání a s dosaženými dohodami. Jeden eh, z příběhů úspěchu je rozhodně eh, odbourání zemědělských dotací na vývoz. Každopádně ale musíme eh, klást větší důraz na tu dohodu dosaženou o nových informačních a komunikačních technologiích. Tohle je pro spotřebitele nesmírně prospěšné, to je zřejmé. A pokud jde po tu agendu po Nairobi, jaké priority eh, komise má v téhle agendě po Nairobi? Jaké eh, vícestranné dohody, eh, o, jak, o, o jakých uvažuje komise, aby pomohla pokroku směrem k rozvoji a k větší vyváženosti? Bývalo by bylo katastrofální, kdyby nebyla dosažena dohoda. Ale nejsem si jistá, jestli eh, se to udělalo dost, pokud jde o rozvojovou agendu. A co nové otázky, jako je digitální ekonomika nebo elektronický obchod? To jsou klíčové otázky, součást našeho života a opravdu to poroste. Takže musíme uvažovat o takovýchto sektorech. A musíme eh, zjišťovat, jak se posunout eh, tedy eh, k multilaterálním rozměrům. dalším. Děkuji, paní komisařko. Já jsem také byla v Nairobi a vyviděla jsem vás při práci a děkuji za ty rozsáhlé snahy, které jste vyvinula, myslím při této promeškané příležitosti eh, prvního zasedání VTO v Africe na vzhledem k tomu eh, technologickému eh, pokroku, který tam byl, těch 10% pro spotřebitele a tak dále, tak to bylo dobře. Tak bohužel u nejméně rozvinutých zemí to jsme toho mnoho nedosáhli. A je třeba samozřejmě zaměřovat se na tuto otázku zemědělství. Jak dál v otázce zemědělství. Ale z toho pocitu z Nairobi mohu říci, kde je ten problém s řešením multilateralismu. Mají členské státy jednotlivě eh, takovou tendenci to opouštět, nebo už eh, je dostatek důvěry v VTO, že něco dosáhne. Tak, aby až se členské státy sejdou, tak aby eh, opravdu nevokulhávali, ale naopak chtěli se rozhodně pustit vpřed. Takže jsou tady další eh, tři žádosti. Pan Takula, pan Scholz a pan Bichner. Eh, vážená paní komisařko, eh, pane předsedo, vážení kolegové, rád bych ještě jednou poděkoval eh, paní komisařce za to, že si udělala čas a poskytuje nám zde informace o výsledcích ministerské konference v Nairobi v prosinci minulého roku. Jsem rád, že máme dohodu o rozvojové agentě z Dauha. Takovýto výsledek vůbec nebyl před naším odjezdem do Nairobi eh, jistý. Byl tady eh, poziční dokument, který obíhal, eh, když jsme přijeli do Afriky. Zemědělství samozřejmě je Eh, klíčovou složkou mezinárodního obchodu, zejména pokud jde o obchod mezi velkými tržními ekonomikami a rozvojovými ekonomikami. Proto rozhodnutí eh, přestat používat eh, dotace byl velice praktický krok s ohledem na rozvojové trhy i proto, aby trh mohl začít fungovat. Já nechci rovnou zahazovat nebo zatracovat to vyjednávání, které proběhlo ve 14. kole eh, z Dauha a výsledky v eh, jednávání z Nairobi ukazují, že můžete být ochotni eh, vyjednávat a ne, a být schopni eh, nevzdávat se předchozí stano, svá předchozí stanoviska. To je eh, signál k občanům mm, vzhledem eh, k těm zpětným reakcím, které jsme dostali během TTIPu. Další důležitý aspekt, mm, na který nemůžeme zapomínat, pokud v souvislosti s dohodou o dotacích, je, že Evropská unie nemusíme dělat největší, nemusí dělat největší změny, aby mohla implementovat tuto dohodu. Evropská unie už odbůrává vývozní dotace už docela dlouho. Jedna z praktičtějších otázek je, že organizace ministerské konference v Africe bylo jasným signálem, že všichni eh, členové VTO podporují eh, rovnoměrnou účast v příslušných rozvíjících se ekonomik. Uspořádání něčeho takového je nesnadné. Dobrou logistiku nelze brát za samozřejmost. Je třeba to pečlivě naplánovat a vymyslet dopředu. V Nairobi briefingy eh, komise byly poměrně těžko eh, zorganizovatelné, protože jednotliví členové byli eh, ubytováni v různých hotelích, eh, které byly daleko od sebe a přístup k těm jednotlivým hotelům byl omezený. Konferenční budova neměla jednací sály, které by bylo možné použít pro takovýto účel. Situace údajně byla dána těmi zvláštními okolnostmi a nic eh, na místě už se s tím nedalo dělat. Já bych požádal, aby až se bude příští ministerská konference připravovat, tyhle důležité aspekty nebyly opomenuty. Tak, aby komise mohla eh, lépe eh, poskytovat podklady poslancům Evropského parlamentu. To byla pro mě první ministerská konference a celkově to bylo eh, velice pozitivní, byla velice pozitivní zkušenost, zejména také eh, vzhledem tomu pozitivnímu eh, výsledku. Děkuji, Helmuté. Děkuji, pane předsedo, a rád poděkoval paní komisařce za to, že mezi nás přišla, analyzovala ze svého pohledu výsledek ministerské konference. Velice upřímně bych rád řekl, že stávající situace v Evropské unii, znamená, že samozřejmě se snažíme o to, aby udělali vše proto, aby jsme zamezili těm důvodům, které vedou lidi k tomu, že opouštějí své země, například uprchlická krize v Evropě. To je pouze poznámka na okraj. A teď, když diskutujeme výsledky této ministerské konference, tak bychom se měli podívat i na tyto výzvy, jakým způsobem vytvoříme nový typ těchto mezinárodních politik, mezinárodního obchodu, abychom to nějakým způsobem skombinovali s rozvojovými politikami a s naším přístupem k těmto zemím, kde většina lidí žije v chudobě, nedostatečný rozvoj, lidé zde nevidí nějakou budoucnost pro sebe v tomto ohledu a tak dále. Možná bychom měli mít určitá kritéria, a proto souhlasím s vámi v tom, že zde sice určitý výsledek vidíme, ovšem je to trošku jako takový nebulus, protože jakým způsobem budeme pokračovat, řešit výzvy tohoto rozvojového světa, jakým způsobem reagovat na jejich potřeby, jakým způsobem by se mohli zúčastnit tohoto našeho mezinárodního obchodního systému a a zároveň se věnovat novým otázkám, které na stole leží. Samozřejmě, že se nevidíme nějakou jasnou povinnost pro jednotlivé země, jakým způsobem budeme postupovat a proto se ptám, jak chce komise přispět k vyřešení tohoto vlastně kontroverzního Eh, problému. Ano, samozřejmě, že potřebujeme eh, určitou parlamentní dimenzi, pokud je o ministerskou eh, debatu, to mají, v tom mají kolegové pravdu, nebo například i ta dohoda, nebo ta poslední, poslední debata, o které jsme hovořili v náhrobě, to znamená vytvořit určitou společnou mapu, jak pokračovat do budoucna. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás. Já mám několik otázek. Kolo z Doha je víceméně za námi a já se nyní ptám, co následuje, co přijde jako následující v tomto směru a v této souvislosti se chci zeptat, neboť nebyli všichni spokojeni s tímto výsledkem. Celá řada rozvojových zemí či vlád, nejméně rozvojových zemích a také nevládní organizace. A proto se ptám, ne, vidíte tady nebezpečí, že nyní děláme politiku spíše pro bohatší země a na ostatní se nedostává. Nyní paní Begin. Grazie, presidente, grazie. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já bych rovněž ráda poděkovala paní komisařce za to, že mezi nás dorazila. Ráda bych poděkovala za práci odvedenou v průběhu ministerské schůzky. Myslím si, že se nám povedlo dosáhnout tohoto politického výsledku. Je to vlastně ve světle i toho, co bylo požadováno předem. Byly tam ovšem ale určitá pnutí eh, k závěrečnému textu, došlo k určitým bilaterálním dohodám, některým regionálním dohodám, trošku takovému tomu řešení à la carte, kdy se lidé snažili pouze o splnění, dosažení jejich vlastních požadavků. No, ale tam byly určité věci, které sice byly vytyčeny už před Nairobi, ovšem nebyly splněny. Například nemáme jasnou definici rozvojových zemí, dále je to čí, otázka Číny, především Brazílie, eh, Indie, dále je to otázka Keni. A proto se chci zeptat, co bychom podle vašeho názoru ještě mohli udělat do budoucna v tomto ohledu? Děkujeme, říká pan předseda, vážená paní komisařko, pan Takula to řekl jasně, zlepšení poskytování informací, výměna názorů mezi námi, vámi, především teda pokud jde o ty konečné etapy celého toho, závěrečné etapy toho jednání. <clears throat> Dokonce i mezi parlamentem a radou určité diskuze, určité informace, to by mělo být všechno ještě posíleno. My se uvidíme s paní komisařkou i na konci února, budeme tam mít schůzku s, se zástupci parlamentu k BTO. My samozřejmě budeme, budeme s vámi ještě možnost, mít možnost diskutovat o všech těchto otázkách. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se za chviličku ještě dostanu k tomuto dotazu a není pan Winkler. Já jsem dorazila z Davosu. Davos je takový opravdu chráněný svět, řekněme, omezený počet lidí, kteří si myslí, že jsou velice vlivní. V podstatě někteří jsou, to je pravda. Byla tam i rozsáhla nejenom business komunita, ale i nevládní organizace, samozřejmě, že nerespektují úplně celé spektrum, ovšem cítím jsem tam určitý optimismus, uh, Opatrný optimismus ohledně VTO je důležité, aby VTO prokázalo, že jsme schopni splnit, jistě nedosáhli jsme všeho, je to skromná dohoda, ovšem aspoň jsme prokázali to, že VTO pořád žije. Ekonomická krize, kterou, které neustále čelíme, nejistoty na Eh, obchodních trzích. To obchod to v podstatě může přinést nejenom růst v oblasti investic, ale vlastně pomoci globální rozvojové agendě, čili velká část zúčastněných a zainteresovaných stran by s námi chtěla v tomto ohledu spolupráce bilaterální, multilaterální, to nějak není úplně v rozporu. My samozřejmě nemůžeme zamezit bilaterálním dohodám jednotlivých hráčů. Všem vše, k čemu tam došlo, by mělo být souhladu se stávajícími, stávajícím rámcem VTO a zároveň opatrně vytvářet nové standardy, které bychom poté mohli zavést do multilaterálních jednání, čili nemusí se to vylučovat, mohlo by se to naopak zájemně posilovat. Parlamentní rozměr, pan Takula se o tom zmínil, pan předseda ten parlamentní rozměr je velice důležitý. Já nevím, dneska nemám úplně jasnou představu, jak by to mohlo fungovat, ale s vámi, s ostatními partnery je důležité v této rozpravě pokračovat. Já se eh, v neformálních jednání k tomu ještě vrátím. Ovšem to, jakým způsobem vlastně se rozvíjela ta jednání, já například mě požádali abych se zúčastnila takových eh, ten jednání za zavřenými dveřmi. Myslela jsem, že to bude trvá 20 minut a nakonec vlastně to bylo 26 hodin, bylo, byli tam zástupci Číny, Brazílie, ehm, dále do, dokonce i um, ředitel celé který to celý zastřešoval z Kení a tak dále. Čili v podstatě ano, jistě. Samozřejmě možná bychom o tom mohli informovat radu, ovšem není to úplně ten způsob, kterým funguje planeta Kolo. My jsme tam vlastně nepřišli s nějakými konkrétními dokumenty, bylo to špatně připraveno, bohužel je zde mnoho toho, kde bychom ještě mohli zabrat. Čeká nás v roce, na konci roku 2017 další ministerská konference. Měli bychom k tomu přistupovat mnohem kvalitněji, profesionálněji. Ani rada nebyla spokojena ohledně ztráty těch možných kontaktů v průběhu dvou dnů. Jistě je zajímavé podívat se na možnost posílení parlamentní dimenze. To ano, určitě, ale zároveň je to, že se vůbec setkáváme, jsme ochotní naslouchat, co tam můžeme ještě dát na ten program měsíc po závěrech z Nairobi je možná příliš brzo o tom hovořit. Jsou tam některé věci, Některý z vás se zmínil o digitálním obchodování, elektronickém obchodování. To jsou jasné body, které by měly být na programu i investice, místní obsah, regionální záležitosti. Je zde mnoho věcí. Myslím, že bychom si měli vzájemně naslouchat a podívat se na to, jak vypadá realisticky dosažitelný cíl a poté do toho se snažit zapojit eh, co možná největší počet hráčů plurilaterálním způsobem je zapojit do práce VTO. Jistě i obchodování, elektronické obchodování, to je obrovské téma, musíme k tomu přistupovat realisticky, čili to je náš úkol do budoucna. Vy jste se ptali, s čím počítáme. Samozřejmě, že i na neformální radě příští týden se o tom zmíníme, za vaši stranu jistě rovněž zazní tato slova parlamentní diskuze, to je důležité téma. Zemědělství. Jistě, tam jsme mohli, paní Mekáty, udělat to více, ovšem eh, pokud bychom nebyli v Africe, tak bychom se nebyli vůbec dohodli. Některé z těch zemí, které se trochu zdráhali, tak v podstatě vlastně na ně byl vyvinut větší tlak. Kdyby to bylo probíhalo v Bruselu nebo v Ženevě, tak by jsme toho nikdy nedosáhli. Jistě to není ještě dostačující. Musíme v kole z toho pokročit, zemědělské věci musíme řešit. Dále, eh, dále jsou to určité veřejné akciové eh, společnosti a tak dále, které bychom rovněž měli řešit, hm, pokud jde o multilaterální přístup. Já nevím, zda je to úplně skeptický přístup. Eh, opravdu máme tam hm, přes 160 členů a to ostěžuje celá jednání. Samozřejmě, že se musíme snažit v rámci VTO fungovat jednak s určitými věcmi, které nám zůstaly z minulosti, ale zároveň zahájit jednání na určité úrovni o nových věcech. Samozřejmě, že multilaterální přístup je asi nejlepší, ovšem na počátku eh, to zahájit a jednání v menších nějakých kompozicích. Samozřejmě, pane Čulci, obchod má obrovskou roli v rozvojové agendě. My nemůžeme vyřešit veškeré problémy, ale inteligentnějšími, koherentnějšími rozvojovými politikami, politickou spolupráci, obchodními záležitostmi, vším tím bychom mohli přispět k tomu, aby lidé neměli ekonomické důvody opouštět své domovy. Proto například ve strategii Trade for All zdůrazňuje to, že musíme být koherentnější. Všechny ty nástroje EU by měly být koordinovány lepším způsobem. Mnoho rozvojových zemí v Nairobi bylo dostatečně spokojeno, ovšem u zemědělských věcí to, na čem jsme se dohodli, bylo pro většinu afrických zemí dobré, například bavlna, příjem, eh, přístup některých zemí, které jsou závislé na bavlně. Čili no, spíš to byla ta rozvojová agenda, ne evropská nebo americká, ve které se nám povedlo dosáhnout pokroku. Paní Pekin, definice rozvojových zemí, ano, to je v podstatě opravdu takové velice obtížné, trošku zastřené, protože země se tak definují sami. U LDC zemí tam máme kritéria. Ovšem, jakákoliv země může říct, že je rozvojovou zemí a že teda musí se těšit stejnému přístupu jako nejchudší země. A to je zásadní problém, protože země, které trošku trpí ještě některými rozvojovými e, problémy, ale jsou to bohaté země, jež by chtěli hrát e, tuto roli, by měli na sebe převzít i tuto odpovědnost a ne se prohlašovat za chudé, když se jim to hodí je to jeden, nemám ještě zázračné řešení, je to jeden z nej, Eh, samozřejmě problematičtějších elementů, pokud by taková parlamentní spolupráce mohla vést k této definici, mohli bychom, samozřejmě byla bych ráda, kdybychom našli takové řešení, protože prozatím to nemáme. Ještě trošku harmonogram, říká pan předseda. To znamená nějakou agendu na 6 měsíců asi teda, to, je to realistické nebo nějakým způsobem bychom mohli důvěřovat velvyslancům Ženevě, že skutečně připraví takovou agendu do budoucna? My nějaké datum ne, to tam nemáme. My jsme řekli, že je důležité okamžitě zahájit práci na implementaci této dohody. Některé z našich sousedních zemí, které chtějí eh, snižovat vývozní E, náhrady, Norsko, Kanada a tak dále už v tomto pokročili, to je velice dobré, tam jsme připravili už ta, ty východní body. Výchozí body. Samozřejmě, že velvyslanci v Ženevě musí pokračovat v práci, my ovšem potřebujeme je politicky trošku řídit, musíme nalézt nové možnosti vyřešení toho, co nám ještě zůstalo na stole. Generální tajemník nás požádal, abychom si vzájemně naslouchali, já vám, členským státům, uvažujeme o takovém konsultačním fóru i s občanskou společností. A uvidíme, Zda by se nám povedlo, řekněme, vytvořit takové uskupení ochotných zemí, 1. června bychom se měli vidět v Paříži na zasedání OECD. Mnoho z těchto zemí, tam budou dokonce i ty, které nejsou zatím ještě členy OECD, a v Šanghaji v polovině července bude rovněž G20 probíhat. Mnoho věcí se tam o obchodních záležitostech bude projednávat na příští týden. Nás čeká neformální rada, kde bude i generální tajemník e, přítomen. Čili ano, myslím si, že je dobré v tom následujícím období s námi zájemně naslouchat a snažit se ty nějaké dobré myšlenky do toho systému VTO Mm, zahrnout, ovšem nějaký jasný harmonogram zatím nemám. Děkujeme, říká pan předseda. Toto je velice kvalitní diskuze, která se týká procesu po jednání v Nairobi a jistě zůstaneme v kontaktu. Děkuji. Ja, liebe Kollegin. Milé kolegyně, milí kolegové, nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je vystoupení nizozemského předsednictví v oblasti obchodu. A mám velkou radost z toho, že ministrině zahraničního obchodu Plumen přišla mezi nás a je skvělé, že není pouze ministriní obchodu, ale také rozvojové spolupráce. Takže se zabývá také otázkami rozvojové spolupráce. Nizozemské předsednictví již před zahájením předsednictví v Amsterdamu začala jednat o utváření hodnotových řetězců a já se domnívám, že toto je dobrý krok k férovému obchodu v 21. století. A já také doufám, že touto cestou půjdeme v budoucnosti v tomto půlroce v ruku v ruce my máme různou legislativu, kterou máme před sebou, to jsou například konfliktní minerály nebo e, opatření proti mučení a potom tady máme také CETu a TTIP a potom také partnerská dohody s africkými zeměmi, pak je tady také na pořadu jednání otázka Ukrajiny a evropského partnerství a otázka migrace je také na pořadu jednání. Potom jsou tady otázky budoucnosti VTO. To je také relevantní otázka. Paní ministrině Plumen eh, přednese své úvodní slovo, potom přijdou na řadu jednotlivé politické skupiny. Jestliže se budou chtít další poslanci také ptát, pak musí eh, trošku zkrátit své vystoupení politické frakce. Paní Ministrině, máte slovo. Děkuji vám, pane Lange, dobrý den. Dobré odpoledne přeji všem. Jsem velmi rád, že jsem zde mezi vámi v Evropském parlamentu, protože ministr národní vlády, která je v křesle předsednictví Evropské unie je také velice důležité kontaktovat a jednat společně s eh, poslanci Evropského parlamentu. A já jsem velmi ráda, že nyní s vámi mohu hovořit o velice závažných záležitostech, protože obchod se netýká tarifů či červených linií, ale týká se také příležitostí pro růst, inovace. Týká se také toho, jak my jako Evropská Evropská unie se díváme na jiné obchodní bloky a jaké vztahy máme s ostatními zeměmi a národy na světě. Obchod se netýká pouze toho, že se snažíme rozšířit náš vlastní potenciál, ale my také se snažíme spolupracovat s ostatními tak, aby ze světa byl lepší, bylo lepší místo pro život. A já nejsem pouze ministriní pro obchod, ale také pro rozvojovou pomoc. A v současné době máme globální řetězce, které propojují lidi z Bangladeže, matky z Bangladeže, které šijí a matky eh, v Nizozemsku, které si oblečení kupují. A tak musíme na obchod nahlížet globálně. My nyní jsme ve velice složité době ve funkci předsednictví. A právě tato složitá doba nás nabádá ke spolupráci jako EU. My jsme konfrontováni extremism, s extremismem, máme velký nárůst migrat a nalézáme se ve velice složité a e, křehké situaci na hranicích. My potřebujeme vás jako Evropský parlament jako partnera, tak abychom mohli implementovat naše plány a také být dostatečně odpovědní vůči našich občanům. Naše předsednictví bude velice aktivní, ale budeme postupovat pragmaticky a budeme postupovat tak, jak nás znáte. My také chceme dosáhnout konkrétních výsledků a v to v různých oblastech, včetně obchodu. My jako předsednictví budeme pracovat pro EU, která se bude zaměřovat na zásadní věci. Také budeme spolupracovat s občanskou společností, společností jako takovou, s nevládními organizacemi a dalšími subjekty. My budeme také respektovat zásady transparentnosti. Evropská ekonomika se opět oživuje a to je dobrá zpráva. A tady bychom na to měli pracovat společně. My bychom měli dále podporovat tento pozitivní trend, tak aby tento ekonomický růst byl inkluzivní, aby z něj těšili všichni občané v EU. Jde o to, abychom se postarali o to, aby také tento růst přispíval k zaměstnanosti a abychom prostřednictvím tohoto růstu podpořili inovace. My budeme také eh, Eh, iniciovat to, aby všichni se zapojili do tohoto růstu a to jak podnikatele, tak i ostatní podniky. Já vím, že já tady kážu přesvědčeným, ale já také chci v této souvislosti zdůraznit, že zahraniční obchod je součástí trvale udržitelného růstu. A to je priorita, kterou jsme si stanovili pro naše předsednictví máme před sebou čtyři priority. Za prvé chceme stimulovat integraci eh, obchodní a podpůrné politiky EU tak, abychom podpořili trvale udržitelný rozvoj. Pan Langen o tom již hovořil, já se o tom později zmíním. Za druhé, chceme také dále eh, eh, pokračovat v debatě po Nairobi o budoucnosti oblasti eh, Světové obchodní organizace. Tato debata je také důležitá proto, protože se nebude týkat pouze implementace výsledků z Bali a z Nairobi, ale budeme také diskutovat o Světové obchodní organizaci obecně. Třetí prioritou je, že chceme zjednodušit probíhající jednání o bilaterálním obchodě. A tady se chceme zaměřit především těším na TTIP, CETA, na jednání také s Japonskem a na dohody o ekonomickém partnerství. A za čtvrté je tady poslední, ale ne méně důležité téma. A to je téma týkající se opatření proti eh, mučení a také nařízení týkající se konfliktních minerálů. Já se domnívám, že o tomto budeme diskutovat také v naší další debatě. Také trvalé udržitelné eh, řetězce, eh, globální řetězce jsou velice důležité pro ekonomiku a růst. Mnoho lidí eh, je propojeno těmito řetězci a EU má možnost, aby tyto aby z těchto řetězců mohli těžit všichni. Jak v rámci EU, kde máme 500 eh, milionů spotřebitelů a to je velká vyjednávací síla, která může ovlivnit naše vyjednávání i v jiných zemích. My již jsme v prosinci diskutovali o tomto tématu. A já chci ještě také zmínit, že já e, zorganizuji 2. února neformální zasedání ministrů e, v rámci zasedání rady. A já doufám, že další zasedání budou následovat. Podíváme-li se na legislativní témata, která máme před sebou v oblasti proti mučení, tak eh, tady jsou ještě další témata, eh, která se týkají například také inkluzivního růstu. A já se domnívám, že výsledky těchto diskusí také nám poskytnou důležité vstupy pro další jednání pro podporu obchodní strategie. Také budeme diskutovat o etickém jednání podniků. O tom se také diskutovalo v Davosu v minulém týdnu, kde byli přítomni důležití zástupci důležitých podniků. A Dále tady máme druhou prioritu, to je proces po Nairobi. Nizozemsko vždy bylo aktivním členem Světové obchodní organizace a zde jsme vždy vyjednávali prostřednictvím komise. A my vítáme průlom, kterého bylo v prosinci dosaženo. A podle mého názoru je velice důležité, že se podařilo odstranit vývozní náhrady v Nairobi. A toto bude důležité pro rozvojové země a pro nejméně rozvinuté země. A já také vím, že mnozí z vás se o toto zasazovali. Dále jsme v Airobi také diskutovali a také ukončili, eh, uzavřeli dohodu o obchodu v ob, s produkty v oblasti informační technologie. Eh, nebylo snadné tuto dohodu dosáhnout, ale samozřejmě v procesu po Nairobi o tomto budeme dále diskutovat. My budeme o tom diskutovat s kolegy eh, 2. února na večeři po neformální radě pro zahraniční záležitosti. Z tého, této večeře se také budou se zúčastní zástupci VTO, OECD a dalších organizací. Já se těším také na vaše názory v této záležitosti. Vím, že už jste o tom hovořili s komisařkou, ale určitě vám ještě něco na jazyku zbylo. A další prioritou je to, že se zaměříme především v bilaterálních jednáních na TTIP, na jednání s Japonskem a to, že chceme podpořit a e, dále jednat o TTIP, je jednou z našich priorit, protože TTIP podpoří růst, také posílí naši konkurenceschopnost a také zaměstnanost a celkovou prosperitu. Naším cílem bylo a je dospět k rozsáhlé obchodní dohodě, která se nebude týkat pouze tarifů a cel, ale především také netarifních překážek. A bude se to týkat eh, stanovení norem, které budeme také my ovlivňovat a vlastně budou stanoveny podle našich přání, protože tyto normy budou potom ovlivňovat velkou část obchodu. Já si uvědomuji, že vy jste také již se zabývali otázkou ochrany investic, kde byl předložen nový návrh komise týkající se nového soudního systému v ochraně investic Byli, Evropský parlament měl této otázce pevný názor a Nizozemsko bylo na vaší straně. TTIP nesmí podkopávat naše standardy v oblasti zdraví a bezpečnosti, naše ekologické standardy či také standardy v oblasti pracovního práva. A my víme, že jestliže tyto normy nebudou dodržovány, potom nebude uzavřena dohoda TTIP. My samozřejmě budeme pracovat i v oblasti transparentnosti. Děkuji. To je něco, co leží na srdci vašemu výboru, to, o tom já vím a proto bych ráda poděkovala všem za mm, samozřejmě za celé naše předsednictví. Pokud je o Japonsko, jestli je velice důležité, aby jednání pokročila abychom na to tlačili, nejenom abychom se podívali na levo, ale i Samozřejmě je to třetí největší ekonomika, jak víme, a já jsem přesvědčena o tom, že budeme schopni pokračovat v této diskuzi s Japonskem a finalizujeme dohodu nebo aspoň doufám, že se nám to povede v letošním roce. EU je připravena naše předsednictví rady je připraveno zaujmout ambiciózní postoj, ale samozřejmě, že Japonsko rovněž musí přijít s realistickým dílem. Pokud jde o dohody EPA, my, naše země, jsme velice aktivně podporovali skutečně celou tuto oblast jakožto mm, kvalitní zprostředkovatel a Snažili jsme se, aby došlo k podepsání těchto dohod na začátku letošního roku, především s Jižní a Východní Afrikou. A samozřejmě, že budeme spolupracovat tyto regiony a podporovat je v implementaci. Budeme samozřejmě podporovat jakékoliv úsilí, pokud jde o tyto dohody EPA i se zeměmi západní Afriky. Už jsem se zmínila o transparentnosti. Domnívám se, že transparentnost znamená rovněž zpřistupňování dokumentů poslancům zde Bruselu, ale zároveň i poslancům národních parlamentů. Ale zároveň by mělo jít ještě o něco více, abychom demystifikovali vůbec celý ten jazyk celé naší obchodní oblasti, protože mnoho z nás často chápe celý tento žargon pouze v našem úzkém okruhu lidí, kteří sedíme v v těchto zasedacích sálech. Ovšem my se snažíme naše předsednictví, aby tento jazyk byl srozumitelný pro všechny zúčastněné, pro všechny zainteresované. A my, naše předsednictví, udělá vše proto, aby jsme nejenom používali tento žargon, ale aby to byl jazyk, kterému rozumí všichni naši evropští občané. Doufám, že mě v tom podpoříte a budeme se společně snažit v následujících šesti měsících demystifikovat tento jazyk obchodních jednání, aby to bylo k užitku opravdu nás všech a abychom ukázali našim občanům, co obchod přináší. A úplně poslední priorita legislativní oblasti nařízení proti mučení. První trialog se zabývá revizí této oblasti tohoto nařízení, které se týká obchodování v určitých Eh, právě určité zboží, které by se mohlo využívat k mučení nebo trestu smrti nebo mm, nelidskému degradujícímu zacházení. V prosinci jsme zahájili trialog ještě v rámci lucemburského předsednictví a my bychom jim rádi poděkovali za to, že se jim to povedlo, my budeme pokračovat v těchto diskuzích. Je jasné, že Evropský parlament a Rada souhlasí na některých zásadních ještě dáležitostech, technická pomoc, brokering v rámci tohoto nařízení a tak dále, zprostředkovací možnosti. My samozřejmě to budeme muset ještě doladit. My to považujeme za jeden z našich úkolů pro tuto oblast. Budeme se snažit všemožně nalézt kompromisy a já se těším na spolupráci s parlamentem při hledání těchto kompromisů. Jsem přesvědčená o tom, že budeme schopni toho dosáhnu. Je to nesmírně důležité nařízení. Ráda bych poděkovala v tomto ohledu za odvedenou práci vám a budeme s vámi spolupracovat. Druhá legislativní záležitost se týká nařízení o konfliktních minerálech. Stejně závažné téma, má to dopad na mnoho lidí, na celém světě mnoho lidí, kteří, který hlas není vyslyšen, tak jak to vidíme zde u nás v EU nebo v Evropském parlamentu. A já si myslím, že bychom měli zajistit to, aby i tito lidé byli zastoupeni v naší rozpravě. Trialog nebude jednoduchý. Ovšem cítím zde určitou ochotu na všech stranách, nejenom u nás na radě, ale i v Evropském parlamentu snaha dosáhnout určitých závěrů. Prosím, aby jsme spolupracovali intenzivně a snažili se dokončit toto dosie v průběhu našeho předsednictví. Ne protože je to nizozemské předsednictví, ale protože je to zásadní téma a měli bychom dosáhnout určitých rozhodnutí, co možná nejdříve, tak aby lidé bez příčiny zde netrpěli tomto důsledku. Třetí záležitost, eh, mm, statut tržní ekonomiky udělen Číně, to je další dosie na našem stole. Ideálně by rada měla přijmout stanovisko ještě v průběhu našeho předsednictví. Dialog bychom poté vedli eh, už v průběhu slovenského předsednictví komise potřebuje ovšem nejprve připravit návrh a já předpokládám, že nás tam podpoříte, ale budete souhlasit s tím, abychom tlačili na komisi, aby přišla s tímto návrhem. My doufáme, že představí i analýzu dopadu, tak aby mohla probíhat i neformální rozpráva a my budeme samozřejmě usilovat o mm, co možná nej Eh, jednodušší průběh těchto jednání. Úplně na závěr bych ráda poděkovala za tuto příležitost, ráda bych poděkovala za vaši zaangažovanost, zaangažovanost ve všech oblastech, o kterých jsem se zmínila. Budeme pracovat tvrdě, budeme vám k dispozici, budeme samozřejmě k dispozici radě, našim občanům, celé EU 24 hodin denně v průběhu následujících 6 měsíců. Těším se na vaše dotazy, připomínky, komentáře, vše, co by mělo být řečeno, vše, co by ještě mělo uh, přistát na našem předsednickém stole. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, paní ministrině. A nyní politické skupiny budou mít možnost položit dotazy nebo komentáře. Máme zde osm politických skupin zastoupených. Pokud chceme, aby se mohli přihlásit do diskuse i další kolegové a kolegyně, prosím o stručnost. EPP, pan Kaspary má slovo. Paní ministrině, děkuji vám za to, že jste přišla mezi nás a můžeme si vyměnit názory. Já většinou bývám skeptický, jestliže předsednická země předloží hodně priorit, tak jako tomu bylo dnes, protože jestliže je hodně priorit na programu, tak není možné uskutečnit všechny. Musíme udělat určitý výběr, jinak je tady nebezpečí, že mnohé se nesplní. A jestliže vy jste toho uvedli hodně, pak také určitě je mnoho, co nebylo uvedeno. Ale například mě také zajímá, jak nastavit nastavíme výhybky, pro dohodu s Kanadou, protože k ratifikaci by mělo dojít co nejdříve, protože často dojde k tomu, že dohoda je uzavřena, ale ratifikace trvá neskutečně dlouho. Tak to vypadá i u CETY. Za druhé, vy jste se zmínila o legislativě a také otázku Číny a tržního hospodářství. Já jsem neslyšel nic o reformě TTI. Potom se také domnívám,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 Číny to bude velice těžké, jestliže nepřekonáme celkovou blokádu. Já bych byl velice rád, kdybyste mohla ještě své priority také přizpůsobit. Potom tady máme ještě TISu, která nám leží na srdci. Tady by také předsednictví mohlo podpořit trošku větší tlak. Dále jste se také zmínila o spolupráci s Afrikou, za to vám děkuji. Tady je dobré se tomu velice věnovat. Tady bychom byli také velice rádi, kdybychom mohli podpořit dohody se středomořskými africkými zeměmi. A tady jde především o to, abychom nehovořili pouze o boji proti příčinám pro migraci, ale abychom vytvořili podmínky pro to, aby migranté či lidé mohli zůstat ve svých zemích. A já bych také byl velice rád, kdybyste své priority mohla eventuálně ještě doplnit ale dejme tomu také jejich počet přizpůsobit, tak, aby mohly být všechny realizovány. A nyní David. Tak pokud je o priority, tak jsem byl rád, že eh, jste zmínila eh, ty konfliktní minerály a eh, že se budete snažit je co nejvíce řešit během svého předsednictví. Další dvě stručně věci. Rád jsem slyšel také o vaše poznámky o transparentnosti v obchodě obecně. Jak dobí, dobře víte, UNCITRAL schválil před řadou let mluvu o transparentnosti v sporech mezi investory a státy. Ehm, zatím členský stát, členské státy se toho eh, nechytly. Budete eh, to zvedat na eh, radě a snažit se to prosadit v Evropské unii, protože to by mohl být velice dobrý příklad mimo Evropskou unii. A potom ještě další věc, kterou, o které hovořil Daniel Kaspary. Od roku 2001 víme, že v roce 2016 se o tomto bude jednat a nedostatek připravenosti na straně evropských institucí mě uh, ohromuje. Když už jsem tady dlouho, tak nedokážu pochopit, jak můžeme být takto nepřipraveni. A je docela nepřijatelné, že komise zatím nepřišla s návrhem radě a jako předsednická země musíte požadovat uh, uh, po komisi, aby něco předložila do uh, června. Zatím nic neplánuje. A to je nepřijatelné. A Daniel má pravdu. Pokud se chcete vyhnout konfrontaci, pokud nebudeme dělat nic, tak do prosince, nebo pokud tady z toho neuděláme, tak, tak může nastat krize. Máme zmínit, tedy zmírnit geopolitické problémy tím, že by Čína dostala ten status nebo nedostala status, ale tak ty možnosti už se nám uzavírají, protože tady máme TDI a další reformy. Nemůžou projít na radě. Takže tohle je skutečně naléhavá věc. A skutečně jsou zde ohroženy evropské, evropská, ohrožená evropská pracovní místa. Tisíce skutečných pracovních míst je ohroženo, pokud nebudeme eh, jednat. Děkuji, to byl David Martin za SAD a teď Mike Clarkin za EKR. Děkuji, paní ministrně, že jste přišla dnes mezi nás. Vítáme eh, pozitivní tón debaty eh, a tedy eh, nizozemského programu, ale on nakonec půjde o to, co se vám podaří naplnit. Jsme velice rádi, že chcete prohloubit evropskou strategii, pokud jde o obchodní dohody, o jejich uzavírání a zejména vítáme váš konstruktivní přístup k Eh, spolupráci s Evropským parlamentem o, na, na, tedy v oblasti naší eh, obchodní agendy. A samozřejmě CETA bude naprostý klíč pro eh, odemčení naší budoucí agendy. Singapur je bohužel vynechán a to se nezvládne za vaši obdoby. Ale Kanada eh, může být tedy, pokud eh, se to zařadí na jarní agendu a doufejme, že se to tady podaří rychle ratifikovat u nás v parlamentu s vaší podporou. Pokud je o konfliktní minerály, tak tam už naplňujeme vaše eh, závazky v této věci. Trialog má začít příští týden, bude to nesmírně obtížné uzavřít tu dohodu. Během těch vašich šesti měsíců doufáte, že se podaří tedy uzavřít nějakou dohodu? Ne. A vzhledem k tomu, že komise eh, možná eh, změní své stanovisko k dobrovolnému povinnému, tak jak vyvážíte ty, eh, tu pozici rady a komise? Jak chcete tohle pomoci protlačit v nadcházejících šesti měsících? A pravděpodobně se tam neuzavře za šest měsíců. Hovořil jste o Číně a statusu tržní ekonomiky. Jak překročíte ty eh, různé názory, které máme k této kontroverzní otázce na radě. Budeme to muset řešit a projednávat v nadcházejících měsících. Děkuji. A děkuji. A za Alde Mariči Šáke. Děkuji. Tak já budu mluvit anglicky eh, eh, vzhledem k tomu, aby všichni rozuměli, ale není to problém pro nizozemské ministry, věřte. Je dobré, že jste hovořila o potřebě obchodu a podporování eh, systému založeného na pravidlech. Není to tak vždycky ani v naší země. Eh, navzdory dlouhé historii eh, otevřeného obchodu, obchod založený na hodnotách je opravdu důležitá věc. Co můžete udělat jako předsedkyni rady, abyste zajistili, aby všichni členové rady se dali svou úlohu? v překonování té mezery, o které jste hovořila, mezi lidmi a politiky, pokud jde o obchod za stranou Evropského parlamentu, ale vím, že to je i za komisi. Často máme ten pocit, že na radě není partner pro nás při překonávání této eh, mezery mezi eh, lidmi a politiky, i když ten mandát na rozhodování na evropské úrovni, na vyjednávání za Evropu přichází právě od jednotlivých členů. Víme, eh, že jste často proti eh, komisi, pokud jde o transparentnost. I když vím, že stávající eh, komisař se snaží mimořádně transparentně ten proces a, snaží, a zaslouží za to naši podporu. Často členské státy mm, se chovají podle národních pravidel a v případě té typu ehm, nerozhodujeme bohužel jenom my, ale také američané. Potom k další věci. Je tady eh, celá eh, řada eh, způsobů, jak posílit ten systém založený na pravidlech. Máme tady dnešní Nairobi, ale dohoda o obchodu se službami je také důležitou otázkou. A potom tady kolegové zmínili také status tržní ekonomiky a to je, že je třeba k tomu přistoupit s chladnou hlavou, ale s jasnými informacemi. Nová obchodní strategie Evropské komise se zaměřuje na eh, obchod na základě hodnot, eh, takže to je dobře provázaná ta vaše agenda a agenda komise a také eh, ten tlak parlamentu, pokud jde o konfliktní minerály a postup proti mučení, tak také. A třetí věc, které jsem se chtěl dotknout, je kontrola vývozu. Je to téma, které většinově, kde většinově parlament žádá nové iniciativy po komisi a zatím jsme neviděli tam dostatečný pohyb zatím, do posud takže jsem se chtěl zeptat, jestli se bude snažit za nizozemského předsednictví v radě. A v poslední řadě, velice stručně, protože je tak relevantní v kontextu obchodu, asociační dohoda s Ukrajinou. Je skutečné eh, riziko, že obchodní aspekty eh, se spolitizují ještě více eh, pod ruským tlakem. A samozřejmě zaslouží si to zvláštní pozornost nejenom nizozemců, ale také celé řady dalších lidí v EU protože Nizemci budou hlasovat o tom, jestli eh, eh, pod, jestli eh, podpis Nizemské vlády bude tedy podpořen i v podporu lidu. A chtěl jsem se zeptat, jestli chcete naplánovat nějaké iniciativy, abyste přesvědčili lid, že je třeba hlasovat a podpořit asociační dohodu s Ukrajinou je klíčové nejenom pro Nizozemsko, ale pro EU e jako celek. Děkuji. Za GUE Helmut Scholz. Ne? A, děkuji, pane předseda. A děkuji vám, paní Plume, a, a srdečně vás tady vítám. Stejně jako ostatní. A, a teď jste tady kvůli vašemu předsednictví. V nadcházejících měsících to bude klíčivé eh, pro eh, TTIP, CETu a TISu. A ráda bych se eh, zeptala, co chcete udělat s těmi sliby, které jste učinila v nizozemském parlamentu. Hmm, vás musí podporovat eh, jednoznačně jednotlivé členské státy a máte určité eh, nepřekročitelné linie, například eh, veřejné služby, ochrana investorů a tak dále. To bude těžké u CETY a UTISy. UTISy se bude na plenární zasedání jednat příští týden, na, nebo hlasovat na plenárce. O CETě ještě za vašeho předsednictví, to se bude ratifikovat. A co dohoda se Singapurem? Eh, jurisprudence je třeba pro eh, další oblasti. Eh, já a 25 dalších poslanců jsme vyzvali předsedu Rady Tuska, aby udělal tu též deklaraci, co udělal nizozemský parlament, pokud jde o plán. Co uděláte pro to, aby nizozemský parlament se také do tohoto mohl, nebo Evropský parlament se do tohoto mohl do těch dohod více angažovat, více zapojovat? Potom eh, dohoda CETA. Co pro tu chcete udělat? Máte eh, pravdu, že ta vyjednávání eh, proběhla a teď se dočišťuje právně, ale co tam bude e, ten eufemismus e, toho investičního soudu. E, co, proč tomu říkáte pokrok? Ten systém investičních soudů, to se zdá systém paralelního práva vedle našeho řádného právního systému a neexistuje způsob, jak se odvolat k řádnému soudu. Arbitři jsou pořád placeni za hodinu což je pervezní podnět k tomu, aby nechali něco běžet déle, než je nezbytné ale eh, nemá smysl se domnívat, eh, eh, že takový systém se nebude používat k zmražení regulace. Příslušní věci už poukázali na to, jak to probíhá. Čili všechno, co se týkalo ESTS i v ICS, je zachováno. A říkala jste, že v nizozemském parlamentu, že tohle nenaruší naši demokracii. Eh, proč tedy něco neděláte pro, co, pro ICS? Prosím, eh, řekněte nám fakticky, oč jde. Potom k se, zejména k se, ale také eh, v CETě a v, tě, v tom dalším hrají důležitou roli veřejné služby. Ty jsou velmi dobře definované a, a když je to prostě eh, financováno z veřejného rozpočtu, je to veřejný, eh, veřejná služba. Nizozemsko eh, de facto nemá tedy veřejné služby a naše zdravotnictví, školství, banky jsou tak otevřeny 50 zemím. A vy jste sama přislíbila, že eh, úřady si budou sami definovat, co považují za eh, veřejné služby. Ale potom tam musí být eh, vyloučeny výjimky ze smlouvy a Nizozemsko žádnou výjimku nepřijalo. Jste připravená tuto úzkou definici veřejných služeb pod vlastní zárukou tedy změnit tak, a aby to platilo i zpětně. Děkuji vám, pane předsedo, za trpělivost. Žádných žadou. Vážená paní ministrině, dobrý den, děkuji, že jste mezi nás přišla a otázka. Otázka, která se týká krvavých minerálů, nebo jak tomu říkáme, konfliktních minerálů. Vy jste říkala, samozřejmě velice správně, že je to nesmírně důležité téma, je zde zneužívání lidí, opravdu neuvěřitelné násilí propojeno s tímto tématem. Já samozřejmě nehovořím o dobrých zájmech a o dobrý, dobrém úmyslu všech těch, kteří byli v Davosu, ale spíše v podstatě ta záležitost due diligence, to znamená víceméně závazné prvky to znamená tato závazná záležitost, která by se měla týkat eh, celé té, eh, celé té eh, vlastně celého toho řetězce od samotného počátku vlastně, to znamená od samotného zdroje. Toto je jedna věc, která by se měla řešit na úrovni rady. A dále je to dohoda s Marokem. Evropský soudní dvůr řekl, že to jistě víte, že mm, v podstatě vlastně mm, tam je obrovský problém, který se taká západní Sahary, e, Rada se odvolala proti této záležitosti, proti tomuto rozsudku. To ovšem znamená, že bychom neplnili mezinárodní právo v tomto ohledu. Proto se chci zeptat, na, základ, na jakém základě se marocké produkty dostávají na naše trhy. SETA, to je další záležitost. Zatím nemáme eh, nějakou reakci Evropského soudního dvora, pokud jde o statut Singapuru v tomto ohledu. Pokud byste se chtěli na to podívat nebo vůbec dosáhnout do podpisu to, této dohody s Kanadou, na jakém by to bylo právním základě. Ať už hovoříme o TTIPu nebo jiných záležitostech, zmínila jste se o transparentnosti. To je velice dobré. Ovšem, když si, když to poslouchám, tak bych rád řekl, že to trošku zní jako taková interinstitucionální komunikace nebo sdělení, mm, určitá propaganda. To znamená, že vlastně potřebu, byste se zmínila o tom, že vlastně potřebujeme to, aby naši občané v podstatě pochopili ten jazyk a všechny výhody těchto našich dohod. Kdybychom řekli, že je to v podstatě pouze teda, že jde o benefity, tak vlastně je to propaganda podle mého názoru. To nejde vlastně ani o transparentnost. Například v Hágu eh, byste totiž měli mít možnost eh, získat informace o jednání a nemuseli navštívit eh, americkou ambasádu. To znamená, aby naši občané, aby nevládní organizace, odboráři se mohli dostat k těmto dokumentům, konsolidovaným dokumentům a ne pouze my poslanci, kteří bychom museli přežvýkat stovky těchto dokumentů a bez našich spolupracovníků samozřejmě bychom nikdy nebyli schopni to udělat. Čili já se ptám na tu transparentnost vlastně těch samotné podstaty této záležitosti. To znamená, pokud jde o vaši odpovědnost, o obchodní jednání vůči našim občanům, v očích našich občanů, já si myslím, že to v podstatě, ano, vy teda tvrdíte, že samozřejmě to vytváří pracovní místa, naopak my máme studie, které tvrdí, že to celé ničí celou tuto mm, záležitost, čili měli bychom opravdu zahájit celou evropskou rozpravu a snažit v podstatě, ne se snažit je nějak přesvědčit naše občany o realitě, která neexistuje. Děkujeme za EFD.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 I já bych se chtěla připojit ke kolegům a chtěla bych uvítat paní ministrině mezi námi. Já vám děkuji velice za to, že jste přišla mezi nás a seznámila nás s prioritami vašeho předsednictví. Já jsem se seznámila také s dokumenty nizozemského předsednictví a chci se vyjádřit k tomu, o čem hovořil předsednictví předřečník. To je velice aktuální téma, smlouva TTIP a zde existuje vůle uzavřít dohodu ještě za prezidenta Obamy ale já nechci, abychom eh, jednali velice překotně a dospěli k eh, překotným a předčasným výsledkům, protože tady máme mnoho otevřených eh, kapitol, to jsou zeměpisné údaje, veřejné zakázky a tím chci říci, že nemůžeme akceptovat poloviční ty typ. Můžeme eventuálně schválit obecný rámec, ale jestliže bychom udělili paušální mandát a přenechali jednání technokratům za kulisami, tak to si myslím, že takto bychom postupovat neměli. Pak také se to týká uznání tržního hospodářství pro Čínu. Chci zde upozornit na to, že je nutné, abychom o tom zde diskutovali a to také platí pro radu Tady se to týká vyvážení různých zájmů v rámci EU a tady je třeba také zohlednit dopady rozhodnutí na podniky, na malé a střední podniky a tak dále. A poslední bod, to jsou například konfliktní minerály, o tom hodláte také jednat. Já v tomto případě jsem toho názoru, že my patříme nadále k největšímu světovému trhu a my dokážeme tuto situaci pozitivně otočit a tady počítám s zdravým rozumem všech účastníků. A nyní paní. Vážená Paní eh, ministrině, mě to opravdu zaskočilo úplně na začátku toho vašeho vystoupení, protože vy jste se zmínila o tom, že zásadním problémem, naším zásadním problémem je nestabilita, kterou vytvořili extremistická hnutí. Já se myslím, že budete hovořit o Daesh, o ISISu, o teroristech. Ovšem, hned jsem pochopila, že hovoříte v podstatě o politických uh, silách, které jsou jak se proti vám? Pan Žádo hovořil, že má problém s tím, co jste řekla o transparentnosti, já mám trošičku problém s tím, co jste řekla o demokracii a respektu demokracie. Takže bych mohla říci, že vaše předsednictví si myslí, že v podstatě všichni, kdo s námi nesouhlasí, jsou okamžitě extremisty a proto se ptám, zda teda kdo to je. Protože vy teda ano, vidíme, že v mnoha záležitostech budete jednat o velice důležitých věcech, gigantická migrační krize, terorismus, dále je to nefunkčno Schengenu, většinové hnutí v Británii ohledně odchodu z EU, to jsou skutečně obrovské problémy, to jsou alespoň teda události, o kterých budete muset něco jako předsednictví udělat. Myslím si ale, že uděláte mm, v podstatě stejný pokrok jako vaši předchůdci. A ještě jedna záležitost, o které jste nehovořili a to, o které jste se nezmínila, to je zemědělství. Zemědělství především v mé zemi. Evropský mm, trh je především je nesmírně konkurenční v tomto ohledu, um, až příliš eh, konkurenční i díky parlamentu. A v podstatě vlastně u nás došlo k tomu, že mm, se ze sebe vražil jeden zemědělec. V podstatě naše zemědělci nejsou schopni vyžít eh, v této oblasti, v tento Eh, tento týden, ano, skutečně došlo vlastně k dalšímu tlaku mezi našim lidem a vlastně celoevropskými záležitostmi, bych mohla říct právě v tomto ohledu. V zemědělství obrovské problémy. Myslím že komise, která vlastně změnila společnou zemědělskou politiku a v podstatě z toho vytvořila z, této, z zemědělství trhy jako všechny ostatní trhy, za to jste odpovědní a proto se ptám, zda počítáte s tím, že budete eh, nějakým způsobem uh, jednat, že zakročíte nebo spíš budete zavírat před tím oči, chcete, vy, vy zde plánujete mm, volný obchod ze zemědělství, mm, v oblasti zemědělství s Austrálií, Novým Zélandem. Víme, že jejich produkty jsou mnohem levnější, takže v podstatě to vytlačí naše produkty mm, francouzské. Toto jsou zásadní oblasti, zásadní otázky a myslím si, že to by mělo nebo je to věc, která trápí mnoho národů Evropské unie mnohem více než, než ty politické problémy, o, které, o kterých jste se zmínila, jako o vašich problémech. Děkujeme, říká pan předseda. Každá politická skupina požádala minimálně o tři otázky. Vidíme, že čas nám vypršel, takže vlastně nemáme možnost pro další připomínky. Možná byste mohli interně mezi sebou se domluvit a najít nějaké jiné řešení, tak aby více poslanců mohlo vystoupit. A nyní teda se obracím zpět na paní ministrini. Máte 10 minut na odpověď. Děkuji za slovo. Čili pokud jde o e, moje poznámky, tak tři bloky multilaterální věci, to velice telegraficky vím, že s paní komisařkou, bilaterální věci, SITA, TTIP, zemědělství a potom ještě, jestli dovolíte, tři legislativní záležitosti. Já jsem poslouchala vaše poznámky a Myslím si, že v podstatě vlastně je to poprvé, co se setkáváme samozřejmě, když si uvědomíme, jak jsme ambiciozními jakožto země v oblasti volného obchodu a jak já osobně chci pomoc s obchodem propojit, jak jsem ambiciozní v tomto ledu a když se podíváme na to, jak vypadá situace ve světě, tak jsme neměli jinou příležitost, jinou možnost. Musíme na to reagovat. Někteří z vás se zmínili o věce, které jsou stejně důležité a právě proto tvrdím, že budeme k dispozici 24 hodin denně. Obchod. Jsme skutečně otevření, pokud jde o obchod. Zatím se ještě úplně dokonale neznáme, tak jestli dovolíte několik slov k tomu obchodní dohody, obchod. Nemůžeme naslouchat pouze jednomu hlasu jedné skupině ohledně toho, jak sladit všechny perspektivy. Proto s, například Stephen Klícem, Kapaldem jsem měla možnost s těmito ekonomie hovořit eh, s panem Van Hartenem ohledně hodnocení mezinárodního soudního systému, a naslouchám i nevládním organizacím, biznesu, občanům. To je ta transparentnost. Nejenom prosadit to, co my si myslíme, že je správné, ale naslouchat všem, zahrnout do toho jejich pohled a pak přijít s nějakým návrhem. To je to, jak si přejeme v průběhu našeho předsednictví postupovat. A nyní TESA. To byla poznámka, která se zazněla z úst mnohých poslanců. Ráda bych poděkovala především paní Vivian Reding, vaší zpravodajce celému parlamentu. Vy jste odvedli úžasný kus práce u kompromisních návrhů, v celém tomto spektru důležitých politických záležitostí. Takže ještě jednou děkuji. Služby v veřejném zájmu samozřejmě, že budou chráněny. TISA nebude požadovat, aby vlády privatizovaly jakékoliv veřejné služby, nezabrání službám rozšiřovat eh, škálu veřejných služeb. Proto zde nemáme žádný seznam, protože ten by byl omezující. V rámci TISy my nechceme nějak limitovat vlády my no, si myslíme, že vlády by sami měly říci, co si myslí je ve veřejném zájmu a veřejná služba. Pak to můžou změnit, když se rozhodnou. <laughs> Nechceme přijít s nějakým konkrétním seznamem. Jistě určité obavy jsou legitimní, to ano. A já doufám, že to bude právě zodpovězeno i tím rámcem, který nakonec připravíme. TTIP poznámky, které tvrdí, že dobrá dohoda je lepší než rychlá dohoda. S tím souhlasím a myslím si, že naší roli jste Bruselu komise, parlament, ráda. My se snažíme o nejlepší možný díl pro naše občany. A pokud to znamená, že bude muset o tom hovořit trochu déle, no tak prostě budeme muset. Mnoho věcí které ještě musíme projednat. Víte, že proběhne mnoho jednání v následujících šesti měsících. A, ale samozřejmě, že nekvalitní dohoda je pro nás eh, nulová dohoda s nulovou hodnotou. A nyní informace poskytované veřejnosti, o tom už jsem se zmínila, je zásadní, abychom zahrnuli všechny ty pohledy, perspektivy. Budeme se snažit o to. Co zde zaznělo ohledně zpřístupňování informací veřejnosti, já souhlasím, paní komisařka rovněž se o tom zmínila, my budeme vše pro to, abychom ji v tomto úsilí podpořili. Cita tomu jsem se stručně věnovala. Děkuji, že jste se o tom rovněž zmínili. Nyní se to právně celé připravuje. Podobně jako vy, i já to považuji za nesmírně důležitou dohodu. Chceme samozřejmě, aby došlo k rychlému podpisu. Jsme si vědomí toho, že v rámci City ochrana investic a řešení sporů byly již reformovány, modernizovány do velké míry. Nyní se snažíme nějakým způsobem to ještě celé doladit, aby to bylo v souladu s nedávnými návrhy EU v tomto ohledu, například eh, v rámci TTIPu. A zároveň jednání s novou kanadskou vládou bylo již zahájeno. Toto je jeden z důvodů, proč to trvá trošku déle, než jsme si přáli. Víte, že došlo ke změně vlády, trošku eh, změn na pohledu z kanadské strany. Tato nová vláda samozřejmě se musí celou věcí zabývat. Ještě jednou jednání probíhají a my budeme pokračovat v, ve snaze dosáhnout dohody co nejdříve. Dále Japonsko. Pokrok je bohužel pomalý, je to zklamáním. Někteří z vás se o tom zmínili. Rychlost jednání neznamená, že obětujeme obsah. To rozhodně ne. Snažíme se dosáhnout do rozsáhlé dohody dostatečně ambiciozní ve všech oblastech. Musíme zároveň být realističtí, ale protože je zde i TPP, A v rámci těchto jednání Japonsko již vyslalo určitý signál a pravděpodobně s tím přijdou i v rámci v průběhu jednání EU-Japonsko. Nejsem si jistá tím, zda to zjednodušilo, ta jednání pro nás, pro naši stranu. Mercosur. Mercosur to je, ano, jistě, ano, možná je to příliš priorit najednou, ovšem vím, že i vašemu výboru to leží na srdci. Naše vztahy s latinskoamerickým regionem jsou nesmírně důležité. Celý region v podstatě se vydal jiným směrem, novým směrem. Nová vláda je Brazílii, například podporuje jednání, zahájení jednání v rámci Mercosuru a my uděláme v následujících měsících vše pro to, aby se jednání pohla z místa samozřejmě se zřetelem na všechny ty citlivé otázky na radě budeme se snažit ofenzivně i defenzivně vše sladit. Dohody EPA. Jo. My, no o tom už jsem se zmínila, podporujeme všechny tyto dohody. Pro západní Afriku je to příležitost zvýšit vývoz do EU, stimulovat investice pro inkluzivní ekonomický růst a zároveň rozvíjet produkční kapacity. My budeme podporovat a stimulovat probíhající jednání s regionem západní Afriky. Nizozemí bylo takovým poctivým zprostředkovatelem mezi EU a tímto regionem západní Afriky. Dále je to statut tržní ekonomiky. Mnoho z vás eh, nesouhlasil s tím, co jsem řekla. Toto je samozřejmě nesmírně důležitá priorita. Je to věc, která bude mít dopad na mnoho lidí. Souhlasím s tím, co jste zaznělo, pokud jde o pracovní místa, dopad mm, přímo na té, mm, řekněme, vyšší kvalifikační úrovni. Ovšem, mm, každá, každé pracovní místo je pracovní místo. Samozřejmě, že je to propojeno i s nástroji v oblasti ochrany obchodu, první jednání o tomto statusu, statutu pravděpodobně nebo doufáme proběhnou v rámci našeho předsednictví. My budeme tlačit na komisi, souhlasím s vámi v tom, že by to jsme neměli otálet. Potřebujeme informovanou rozpravu na radě. A musíme mít samozřejmě návrh komise k dispozici. Rada potom projedná tento návrh konstruktivním způsobem. Budeme se snažit dosáhnout společného stanoviska co nejdříve. My budeme samozřejmě podporovat komisi v tom, aby, nebo tak jako jemně na ně tlačit, aby ehm, přišli s tímto návrhem co možná nejdříve tra transparentnost. To je zatím na radě zablokováno. Z listopadu 2014 je jasné, že členské státy jsou zde rozděleny ohledně podstaty návrhu komise. My, jakožto předsednictví, mm, můžeme pouze říci, že zatím tam není prostor pro kompromis. Komise snad zváží ten původní návrh, pokud jde o veřejné zakázky a připraví nový návrh s ohledem na stanoviska rady. My se podíváme na projednání samozřejmě tohoto návrhu na radě. Zatím je ale příliš brzo hovořit o výsledcích. On si trál transparentnost. My bilaterálně analyzujeme další věc, která leží na stole. Snad některé rozdíly budeme moci nějak překonat, zatím tam nemáme konsenzus na radě ohledně podpisu této dohody. A zde po mé levici bych vás ráda ujistila o tom, že my budeme dělat vše pro to, abychom bilaterálně pokročili v této věci a uvidíme, zda příští předsednictví to bude moci předložit. Konfliktní minerály. Rada se opětovně podívala na návrhy komise i návrhu, ve světle návrhu, které jste schválili v květnu, v prosinci jsme získali mandát pro zahájení jednání O tom jsem se zmínila v původním vystoupení. Víme, že je zde diskuze o dobrovolném přístupu a zároveň povinném systému. Nechci, abyste na tyto dvě možnosti nahlíželi jako na možnosti, které se vzájemně vylučují. Asi víte, že v Nizozemí máme vždycky koaliční vlády. A i v mé koaliční vládě se nám povedlo dva diametrálně odlišné přístupy sladit. Nejenom zde v parlamentu, ale i v radě jsem si uvědomila, že pro mnoho lidí je to nesmírně citlivé téma. Jsem si jistá, že budeme mít možnosti sladit oba návrhy a já udělám vše, co je v mých silách, abych se tam dostala. Nejenom proto, že je to důležité pro nás, ale protože je to důležité i pro ně na té druhé straně. Pro všechny ty, kteří produkují ty součástky iPhoneů, které my všichni poté používáme. Nařízení proti mučení, k tomu, co jsem již řekla. Víme, že je zde mnoho ještě nepokrytých míst v těch návrzích, ale vidíme mnoho možností. Jistě, budeme muset dospět ke kompromisům v tomto dialogu. My samozřejmě se všemožně snažíme v tomto ohledu a bude-li to potřebné, taky na bilaterální úrovni s různými klíčovými a státními hráče o tom budeme jednat. Ukrajina. hluboká a komplexní dohoda o volném obchodu. Jedna z věcí, které plánuji a která proběhne v polovině března, je návštěva Ukrajiny. Já jsem i nizozemskou ministriní, která povede takovou velikou obchodní delegací Mm, především se zaměříme na IKT technologie, na zemědělství, možnosti spolupráce s Ukrajinou, ukrajinskými podniky i občanskou společností. Toto je příležitost pro Ukrajinu modernizovat ekonomiku, rozvíjet demokracii, která znamená vyslyšení všech hlasů, posílení právního státu. Já samozřejmě všem možně podporuji této druhé využijí veškerých příležitostí. Dokonce sama budu vytvářet takové příležitosti pro jednání. Migrace. To je jistě jedna z klíčových priorit našeho předsednictví. Na mnoha radách. A jedna z věcí, kterou předložíme, možná i ve vašem výboru, rozhodně ve výboru pro rozvoj, tam rovněž eh, tento výbor navštěvuji, je otázka komplexních balíčků pro země mimo EU, jež čelí uprchlické krizi, migrační krizi, Libanon, Jordánsko. My jsme navrhovali, aby tyto podporné balíčky obsahovaly i obchodní opatření. A já doufám, že parlament nás bude moci v tomto ohledu podpořit. Protože potřebujeme investovat do strukturálního ekonomického růstu v Africe a zároveň investovat do posílení zemí daného regionu, které skutečně na sebe převzaly více než spravedlivý díl zátěže spojený se syrskou krizi například. A na závěr ještě čtyři konkrétní věci. Ale už jenom velmi stručně. Takže uh, budu, budu teď panu předsedovi říkat pane. Uh, takže pokud jde uh, k té modernizaci její, pane Kaspary, tak ten stávající návrh je zablokován na radě, jak víte, a abychom ho přesunuli, tak potřebujeme pravděpodobně nový návrh komise pokud přijde a jestli přijde, tak se pokusíme eh, ho eh, eh, projednat co nejrychleji. Možná, že to bude také v souvislosti s statusem tržní ekonomiky pro Čínu. Tam potřebujeme spolupráci komise také. Pokud jde o to, co se psala paní Scháke a kontrola vývozu, ano, já s vámi Eh, soucítím tady v tomto. Eh, komise eh, by měla přijít s návrhem co nejdříve. Potom pan Žadal se ptal na dohodu mezi Evropou a Marokem, tak ten, to rozhodnutí je poměrně nedávné, musíme to přeskoumat velmi bedlivě ještě předtím, než přejdeme k dalším krokům. Zemědělství. To je velice důležitý sektor, nejenom pro Francii nebo pro členské státy EU, ale eh, pro mnoho zemí po celém světě. Musíme nakrmit 9 miliard lidí v roce 2050, musíme se postarat o to, aby zemědělství už nezajímalo jenom větší, nezajímalo jenom větší nadnárodní firmy, ale také pro drobné zemědělce by to byla zajímavá věc. A také musíme vyvážit zájmy zemědělství a dalších sektorů. Ale řekla bych, že svobodný obchod je skvělá příležitost pro uh, zemědělství. Nizozemsko ukazuje uh, jasně eh, toto, když je druhým největším vývoz, <laughs> vývozem zemědělských výrobků na světě, tak doufám, že jsem odpověděl na všechno. Ano, děkuji vám, paní ministrině. Uh, já myslím, že budeme mít ještě eh, příležitost bilaterálně nebo i tady na výboru eh, se bavit dále. Děkuji vám eh, za návštěvu a přeji vám hodně úspěchů. Okay, dear colleagues. Dann kommen wir zu Takže teď se dostáváme, kolegové, budu 6. První hlasování. A bylo a, a, jisté, že všechno jde správně, tak si dáme zkušební hlasování. Eh, doufám, že všichni máte sebou hlasovací kartičky. Hla, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 37 eh, přítomných a, a všichni hlasovali. A teď bod 6, eh, nařízení o eh, přístupu na trh eh, v rámci státu AKT. Tam budeme nejdříve hlasovat o změněném návrhu zprávy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď legislativní usnesení, o tom hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 hlasů pro. Uh, srdečně uh, uh, blahopřeji panu Valencovi. Bod 7 nyní. ta nouzová opatření a obchodní preference pro Tunisko. Tady máme 52 pozměňovacích návrhů a máme jeden kompromisní pozměňovací návrh. A, a pokud chceme ovlivnit výsledek hlasování, tak vás chci informovat, že tento kompromisní pozměňovací návrh byl také schválen dalšími institucemi, takže kdyby byl přijat jenom on, tak bychom nepotřebovali eh, žádné trialogy další, ale takto eh, upravený text bychom mohli rovnou přijmout. Nicméně budeme samozřejmě eh, řádně hlasovat o všech návrzích podaných a nejdříve tady máme eh, eh, návrhy k odmítnutí, to jsou jedna a dva, A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 11. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 12 a 13 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 zamítnuto pozměnací návrh 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto pozměnací návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, myslím, že to bylo přijato, ale uvěříme to ještě jednou, 19, tedy zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Agri 6, kdo je pro?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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 35. Kdo je pro? O, uvěříme. Dobrá, takže uvěříme 29. Zahajuji hlasování.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 Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme. Zahajuji hlasování o 41.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 46. Ověříme? 45. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, zamítnuto 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, zamítnuto. Agri 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak to bylo těsné. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To také ověříme ještě jednou. Pozvěnací návrh 52. Končím hlasování. E, to. Pozvěnací návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. Teď budeme hlasovat o takto změněném návrhu komise, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. No řekl bych, že přijato, ale uvěříme to. Tak změněný návrh komise, zahajuji hlasování. No, akorát hlasovalo více zelených, než bylo ukázáno. Přijato. A teď elektronicky hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 hlasy přijato. Srdečně blahopřeji paní de Sarnes. Paní de Sarnes. Euh, euh, euh, děkuji, pane předsedo, bylo to opravdu složité hlasování. A já doufám, že na plenárním zasedání to bude potvrzeno. Já děkuji všem to otázka, která se týká olivového oleje. Víme, že je to velice důležitá oblast pro mnoho kolegů v jejich zemí. Ráda bych ujistila o tom, že pozměňovací návrhy, o kterých jsme hlasovali velikou většinou, zajistí to, že pokud bychom na konci prvního roku skutečně zjistili, že je tam nějaký zásadní problém, komise by mohla přijmout opatření, která by vedla k vyrovnání vyvážení celé situace. Ještě jedna záležitost. Víme, že Tunisko nyní v současné době čeli obrovským problémům, zásadním problémům v tom tomto období. Náš výbor vysílá správný signál, to bych ráda zdůraznila, správný signál o tom, že stojíme po boku Tuniska, že stojíme po boku jejich občanů a že navrhujeme tento solidární, aktivní, reální, konkrétní přístup, velice rychlý přístup společně s našimi ustanoveními ve prospěch Tunisanu a proto bych ráda poděkovala za tento nejsměrně důležitý politický signál, který vysíláme Tunisku. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k bodu číslo 9. A to je usnesení o Austrálii a Novém Zélandu. A tady máme kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 18, pan Žado, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozňovací návrh 39. Kdo je pro 39, kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Ještě to prověříme raději, prověříme 39, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 odpadá a nyní kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme, prověříme 53. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Blahopřeji Janikovi. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. šest na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme. Druhou část zahoji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 lidí se zdrželo. 12 pro, pro zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky o modifikovaném usnesení. Nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování a bylo to přijato 32 hlasů pro. Pane předsedo, já mám technickou připomínku. Tady je minimálně 40 stupňů. Myslím si, že nikomu to není příjemné. Já se opravdu necítím dobře. Já nevím, co se tady děje. Já to plně chápu. Také my jsme požádali o snížení teploty, ale tak o, nechť otevřeme dveře, otevřeme dveře. A nyní se dostaneme k bodu číslo 10. A to je hlasování o ústní otázce týkající se partnerství se západní Afrikou. Bude to jedno hlasování, budeme hlasovat elektronicky a nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 35 hlasů pro. A nyní máme hlasování za sebou a nyní přejdeme k bodu 11. Bod 11 tady se týká zprávy o probíhajících třístranných jednání. Kolegyně, kolegové, když budete opouštět místnost, prosím, jděte potichu. Nyní probíhají dva trialogy. Nejdříve je to legislativa proti mučení, o které jsme také diskutovali v, s ministriní Ploven. První trialog již eh, se konal v, předsednictví, eh, v prosinci za lucemburského předsednictví, kde jsme si vyjasnili naše pozice a také jsme požádali komisi, aby navrhla v jednotlivých bodech kompromisní návrhy a já doufám, že e, toto bude brzy vyřešeno. A potom za druhé, to jsou konfliktní minerály. První zasedání trialogu se bude konat příští týden v pondělí ve Štrasburku. Poté, co rada konečně 18. prosince schválila mandát a takže budou zaháněna jednání, která nebudou jednoduchá, protože stanoviska jsou velice odlišná. Komise již předem předložila určité návrhy z jednacího týdnu vystoupila paní Kers a vstoupila za ní paní Sergantini. A nyní bod číslo 12. To je výměna názoru s panem Vudkem, který je předsedou obchodní komory EU v Číně. A tato výměna názorů souvisí s budoucím rozhodnutím o udělení tržního statusu Číně a proto je tato diskuse mimořádně zajímavá. A toto souvisí také s tím, že Máme asi 1800 evropských firm, které působí v Číně a které tak kterých se také bude týkat udělení tržního statusu Číně. Tak právě proto je tato výměna názoru s obchodní komorou nutná a zajímavá. Nejdříve dám slovo panu Vodkému a posléze panu Winklerovi. Pane Vodke, máte slovo. Pane předsedo, pane Lange, děkuji vám, že máme prostor. Můžete mi říci, jak dlouho mám hovořit? 10 minut, 15 minut? Možná tak 10 minut. Já se pokusím dodržet časový limit. Já jsem vás navštívil minulý rok a minulý rok v Číně byl velice zajímavý. My také jsme eh, zahájili náš přehled příští rok, eh, minulý rok v červnu a také naši členové nám ukázali, že čínská ekonomika se zpomaluje a také prostředí se zostředuje a také celé prostředí není zrovna pozitivní, také eh, souvisí to s tím, že některé evropské podniky propouštějí zaměstnance, ale zatím neopouští Čínu, protože druhou Čínu nemáme a Čína je nadále zajímavým místem pro investice a pro otoch. musíme říci, že ostřejší prostředí se také projevuje v investicích tady vidíte, že čínská eh, investice eh, v jiných oblastech se zvyšují, tak evropské investice bývaly ve výši 20 miliard euro Eh, promiňte, čínské investice se zvýšily o 20%, ale evropské investice se snížily o 26%. To znamená, že Číňané eh, investují v Evropě dvakrát tolik, než Evropané v Číně my eh, se často divíme, proč nemůžeme také investovat více. My jsme v našem stanovisku vypočetli 800 bodů, kdyby Čína udělala dobře, kdyby také otevřela svou ekonomiku. A také eh, Léto nám otevřelo oči v souvislosti s burzou, eh, také trh eh, dosáhl špičky v polovině června a potom začal klesat. Opět tady kdy jsme nevěděli, proč Čína nechala, čínská vláda nechala tento trh se vyvíjet tak razantně a dokonce to, tento razantní vývoj podporovala a tak vzniklo mnoho problémů, které zatím nejsou vyřešeny. Tak čínský trh je víceméně odpojen od normálního hospodářství. Čína roste 10 e, let o 10%, ale v roce 2014 2014 se tento trh eh, propadl, z pěti tisíc se dostal na tři tisíce a potom Čína udělala hodně intervencí a také vydali akcie, které mi se nemohlo obchodovat. Byly to short sellers a také žádala investiční fondy o investice. Máme tady velice kolísavou situaci, která však se stabilizovala do začátku ledna, kdy opět se trh propadl a předpokládá se, že trh na tom nebude ani v budoucnosti dobře. Takže tady máme velkou volatilitu eh, u evropských akcí, u německých akcí a také burzy, eh, které nebyly napojeny na hospodářství, tak toto nyní vzbuzuje velké znepokojení v Evropě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 komora již něco podobného předpo, předpokládala. My jsme v roce 2014 zkoumali sliby čínské vlády z předchozího roku, kdy čínská vláda vlastně předložila cestovní mapu, kterou jsme uvítali. První hodnocení v minulém září, kdy jsme dali červenou, eh, oranžovou a zelenou, takže tady to nás vedlo k, dis, k vystříslivení, protože pouze v 10% jsme měli zelenou, 70% tady byli lidé nerozhodní a 20% čísel eh, které jdou dolů a kde se zhoršuje situace. Cestovní mapa ukazuje to, jak čínská vláda věří takzvané neviditelné ruce trhu a snaží se toto uskutečňovat. A pak Tady máme také zapojení Číny do Mezinárodního měnového fondu. Tady máme centrální banku, která také eh, internacionalizovala čínskou měnu, také se zvýšila flexibilita a tak dále. Takže to je skutečná snaha o reformy eh, ze strany centrální banky a také my e, víme, že rembi čínská měna, bude měnou číslo 3 po dolaru a po euru. Také se otevřela čínská ekonomika světovému trhu, což přineslo nejistotu na čínský trh, což vedlo také k volatilitě akciového trhu. Nyní jsme potřeby tisíci body a ukazuje se, že to bude stále horší. A Dále no, jsme se uh, uh, dívali na aktivitu Asijské investiční banky uh, v minulém týdnu. Uh, Asijská investiční banka uh, vyzvala partnery po, celém, uh, po celé Evropě a uh, Evropa to využila. Mm je zřejmě dobré, že evropští eh, podílníci jsou eh, v této nové investiční bance v představenstvu, protože si můžeme být více jistí, že eh, zadávací podmínky budou více mezinárodní, nejenom čínské. Takže doufáme, že to bude Azijská investiční banka, možná, že s čínskými charakteristikami, ale mezinárodní praxí. Takže doufáme, že to bude něco, co bude opravdu třeba pro rozvoj infrastruktury v Ázii. A první projekt, pokud vím, z PIB je tedy, eh, tedy bez, ve spojením s EIB. Takže to je dobře. Potom eh, je tady eh, ta námořní a pozemní hedvábná stezka, která má vést buď před Kyrgyzstán a Kazachstán a další stán do Evropy, anebo po vodě to je něco, co je na agendě prezidenta, je na prvním místě. Nicméně pořád eh, je to takové bezzubé, eh, není tam obsah a čekáme na to, až se něco stane, ale už to eh, trvá dva roky. A opět máme ten a, a, pocit, že Číně něco oznámí a potom nic se neděje. Totež šanghajská zóna volného obchodu. Doufali jsme v liberalizaci sektoru služeb, Nějak by to mohlo eh, prospět evropským podnikům a zatím nic. Čína eh, vyniká v symbolismu, ale nikoli v eh, obsahu. A to samozřejmě vzbuzuje obavy. Potom kapacita, nadbytečné kapacity, ta, bude, ta, ta studie bude spuštěna tohoto v oblasti cementu, ocely a skla a v dalších oblastech příští měsíc. Tam je určitě převis poptávky, tedy nabídky nad poptávkou, zejména ocelářství e, nebo ocel nám přetéká zpátky do Evropské unie. Ta studie nadbytečné kapacity je pokračování toho, co jsme udělali v roce 2009. Nikdo bohužel nečte naše e, dokumenty, buď a nebo e, čínská vláda si myslela, že je bezpečné mít hodně kapacity pro levnou výrobu, ale teď jsme v mnohem horší pozici. Je to dáno, čím to je 2. 22. února si to budete moci přečíst. A čínská měna je pod tlakem, kapitálový otok je masivní, teď hovoříme o 100 miliardách dolarů za měsíc, takže bude hm, pod tlakem hm, nejenom eh, tedy na straně nabídky, ale na straně měny, všechno půjde, nebo ty produkty půjdou do Evropské unie. Čínská ekonomika je zatížená, tedy hovoříme tady o nárůstu o 147% u HDP, o mezi tedy 140 a 240 od, let, od roku 2006 do nynějška. Zvyšuje se zadluženost v ekonomice. Čína se liší od ostatních ale přesto to vzbuzuje obavy. Tyto dluhy je třeba splácet, cashflow jde dolů a myslím, že toto je hlavní eh, příčina hospodářského zpomalení. Končí, eh, ty peníze končí ve splátkách a ne ve reálné ekonomice. Takže v roku 2016, pokud jde eh, o Čínu, bude rokem špatných zpráv, vzhledem k hospodářskému zpomalení, k únikům kapitálu, k možným Mm, tlakům na Remneby, aby eh, devalvoval o více než 5%. Eh, antikorupční kampaň způsobuje nejistotu a proto si myslíme, že Čína by iniciativně měla přicházet s dobrými zprávami. Kde jsou? Myslím, že jsou v investiční dohodě, kterou EU v současné době vyjednává s Čínskou lidovou republikou. Tam Číňané, jak jsem říkal, eh, zdvojnásobili investice v Evropě Eh, je tady o velký zájem na čínské straně, ale u nás nejde o ochranu investic, ale o přístup na trh Číňanům. Zítra a v nadcházejících dnech eh, se budeme setkávat s obchodními komisaři a říkali jsme jim, eh, nesnažte se o symboliku, snažte se o obsah robustní komplexní dohody o investicích s Čínou Eh, zatím nejsou. Eh, lepší nemít žádnou dohodu, než jenom eh, dohodu, která by kopírovala ty stávající a byla by prázdná. Doufejme, že se to podaří uzavřít do konce tohoto roku, na začátku příštího roku. Spojené státy také vyjednávají s Čínou. Evropa docela dobře dohání. Z investičních údajů vidíte, že Evropa Evropu považují Číňané za mnohem hodnější než v Ameriku. Eh, Číně investovali nějakých 15 miliard eh, eur tady do Ameriky a do Evropy daleko více. Když já jsem tady byl minulý eh, rok, tak se mě parlament zeptal na dvě věci. Za prvé, viděli něco podobného jako americký kongres, a sice zprávu o stavu obchodu s Čínou. To přináší transparentnost a poukazuje na problémy. Za druhé, podpořte eh, investiční dohody, eh, které zvýší transparentnost a omezí eh, stávající omezení. Poslední věc, která vás bude maximálně zajímat, pane předsedo, je status tržní ekonomiky, o kterém se teď jedná. Osobně si myslím, že Čína není tržní ekonomika, ale ani tak to není Rusko nebo Větnam. Takže otázkou je, co bylo slíbeno v roce 2001. Myslím, že celé to tragické na té debatě, eh, což nezaznívá v médiích, je, že premiér Chu eh, v roce 2001 chtěl 15 let na eh, přizpůsobení, než jeho země bude funkční tržní ekonomika. Jak vidíme z aktivity v posledním roce, řada netržních sil přetrvává, takže to je velká tragédie pro tu zemi. Myslím, že eh, Číně by bylo lépe, kdyby se snažil eh, se stát tržní ekonomikou. To nelze přikládat eh, za vinu té stávající administrativy. Už ta předchozí měla desetiprocentní růst a neviděla důvod pro reformy. Tato administrativa alespoň přišla o důleži- tedy s řečmi o důležitosti tržních sil a doufujeme tedy, že eh, tržní síly vpustí i do hospodářského prostoru v Číně. Děkuji vám. Mr. Winkler. Uh, thank you very much, Chairman. And, uh... Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu Rudkému za tyto informace, za tuto zprávu. netýká se to pouze Číny, ale jo, možná ostatních zemí v tomto regionu, to, že to bude rok špatných zpráv. Možnost dobrých zpráv, pane Vudke, je ta záležitost dohody o investicích. Pravděpodobně na konci roku 2016, začátku příštího roku ji dokončíme. Já se ptám, jaké máte signály nebo jaké pocity máte, protože my v Bruselu máme pocit, že je tam takové propojení kondicionalit. Nevím, zda vůbec tomu můžeme říkat kondicionality. Náš přístup, pokud jde o statut tržní ekonomiky a možný pokrok či ochotu k pokroku na čínské straně. Máte takový pocit nebo něco, co byste mohl, pod, čím byste mohl potvrdit tento můj pocit? A ještě jedna věc, o které jste se změnil, taková ta iniciativa jednoho pásma, jedné cesty společné, jak víte, Čína intenzivně jedná s členskými státy EU v tomto ohledu. Ve vaší prezentaci jste poté hovořil o té uh, přílišné kapacitě na jejich straně cement, sklo, ocelářství, je zde ještě několik jiných sektorů. Do jaké míry zde vidíte propojení mezi těmito věcmi? To znamená ta přílišná kapacita těchto odvětví a na druhé straně ta, ta iniciativa eh, One Belt, One Road eh, iniciativa eh, se evropskými partnery. Děkujeme a máme se ještě tři přihlášené do diskuze, říká pan předseda. Ima má slovo jako první. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych, ráda bych poděkovala za tyto poznámky, informace a dovolím si několik dotazů. První. Do jaké míry univerzity, akademici, analytici a čínské orgány analyzovali stupeň přístupu do systému VTO ze strany Číny, to je první dotaz. A druhá věc, pokud jde o padělání, padělky produktů čín, eh, na čínské straně dopad, který to má na naše evropská odvětví, to je druhý dotaz. A třetí věc, Zmínil jste se o něčem, s čím souhlasím. Myslím si, že všichni souhlasí s tím, že Čína není tržní ekonomikou. Je to plánovaná ekonomika. A to znamená, že nepodléhá pravidlům tržní ekonomiky, ale i v hypotetickém případě, že by například získali tento statut, jak budete kalkulovat, nebo jak by se kalkuloval dumping, to je přece e, zásadní problém. různé sektory, odvětví, eh, které se tím zabývají, existuje nějaká metodologie, která by umožnila reagovat na, na, eh, na, na nekalou konkurenci? takže promiňte, něco jsme, eh, o něco jsme přišli v tlumočení. Čína dělá určité věci nebo, nebo podniká všechny věci, aby se, eh, aby se teda mm, stala členem BTO. Proto se ptám, zda probíhaly nějaké studie na straně čínských orgánů akademiků, odborníků, pokud jde o nějaký stupeň, do jaké míry vlastně už splnili podmínky, aby se vůbec mohli stát součástí toho systému. Děkuji, děkuji panu Budkému za něco, co je takový opravdu mm, takovým vystřízlivěním, když se podíváme na stávající situace. Samozřejmě ti, kteří čteme podnik, eh, mm, části o podnikání v našich novinách vidíme, že se tam děje něco nezdravého s ohledem na globální ekonomiku. Vy jste se zmínil o té možnosti bilaterální dohody, jakožto o naději. A víme, že minulý týden jsme ehm, dosáhli dohody ohledně budoucí bilaterální dohody o rozsahu obchodu. Komise po této dohodě řekla, že budoucí dohoda bude znamenat vysokou úroveň ochrany investic a proto si jistě dovedete představit můj dotaz. Samozřejmě, jelikož obě dvě strany podporují i SDS mechanismus v rámci investičních dohod. Zároveň víme, že naše podniky tam čelí politickému zásahu ze strany čínských orgánů a máme málo důkazů o tom, že by naše podniky v Číně kdykoliv využívaly těchto doložek ISDS v rámci bilaterálních investičních dohod, které máme mezi členskými státy a Čínou. Téměř každá země má takovou bilaterální dohodu o investicích v současné době. Většina obsahuje ISDS. A na základě informací z databáze víme, že zde máme od roku 1982 dva případy proti Číně, ani jeden z nich nezahrnoval EU. My to vnímáme nějakou určitou snahu odplaty ze strany čínských orgánů, pokud by takový podnik eh, se obrátil na soud tomto ohledu. Pokud ISDS bude v bilaterální dohoda, bude to mít nějaký dopad na business nebo ta situace bude ještě politi- ještě eh, obtížnější a téměř nemožné by bylo za takových podmínek získat nějaké dohody. Děkujeme, paní McClarken. Většina poznámek již se zasněla ze strany kolegů. Naše podniky, které fungují v Číně, co si myslíte, eh, jak oni nahlížejí na ten statut tržní ekonomiky? Pokud jsme Čínu vyškrtli z tohoto seznamu těch zemí, dovedeme si představit, jaká by byla odplata z čínské strany, ať už v rámci BTO nebo zda by Čína, řekněme, možná bilaterálně uvalila sankce potom na jednotlivé země. Máte nějaké informace o tom, jak naše podniky na to nahlížejí tam přímo na místě v Číně? Chce se vyjádřit ještě komise? Ne, není tomu tak? Tak přece jenom, prosím. Thank you very much, Chairman. A very Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. Ano, obchodní komora EU v Číně je nesmírně důležitým partnerem pro nás, pro DG Trade. Odvádějí úžasnou práci, pokud jde o poskytování informací našich podniků. Máme různé poziční dokumenty, které nám popisuji prakticky záležitosti našich podniků činí, ale lépe tudíž chápeme jejich problémy a můžeme jim pomoci, když diskutujeme s našimi čínskými protějšky. A snažíme se poté napomáhat našim podnikům v podnikatelských aktivitách v Číně. Tento dokument, který nám prezentoval pan ředitel Budke, je za, letošní, za lonský rok je nesmírně důležitý, protože v podstatě vlastně tam vidíme i ty pro mm, i ty sliby čínské vlády ohledně reformy jejich ekonomiky a samozřejmě, že to bude mít dopad nejen na jejich ekonomiku, ale na evropské hráče a celosvětově. Proto podporujeme tento dokument a myslím si, že je pro nás pro všechny důležité tlačit na Čínu, aby neustoupila od správné cesty reform a aby reagovala na ty problémy, přílišné kapacity, transparentnosti a tak dále. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, pan Budke. Děkuji vám. Otázka propojení statusu tržní ekonomiky a investic, tak musím říci, že O této vazbě se nikdy nehovořilo, o žádné odplatě se také nehovořilo. My na to můžeme nahlízet, že dvěma způsoby. Oni předpokládají, že tržní ekonomika tam existuje a oni také chtějí chtějí opravdu ji udržet. Nehledě na to, že investiční dohoda je cosi, co považují za krok před na, jako ochranu čínských zájmů v EU. Já jsem nikdy neviděl vazbu e, mezi dohodou či statusem o tržním statusu a investicemi. A tady máme One Belt, One Road, tady provázanost je a také tady se to týká nadměrných kapacit. Celý ten systém eh, je zaměřen na to, aby se Čína zbavila nadměrných kapacit v oblasti ocely, protože tyto nadměrné kapacity jsou tak obrovské, že tyto nadměrné kapacity, těch se nelze zbavit, jestliže Čína bude prodávat ocel v Kazachstánu a v jiných zemích. ale oni tam ocel budou používat, ale samozřejmě ne v takové obrovské množství. A One Belt, One Road, to je politický projekt a my jsme to očekávali. A nadměrné kapacity lze odstranit pouze tak, když sfúzují podniky a podobně. My jsme provedli devět šetření eh, také dalších, v dalších průmyslových oblastech, jako je například chemický průmysl a také například výroba solárních panelů. Vy se ptáte, zdali čínské orgány provádějí studie a analýzy. Ano, já také vím, že Čína splnila kritéria VTO a to je otázka, která se týká obrovského objemu. Také komora požádala partnery a ptala se, o kolik přijdou, jaká jsou čísla, jestliže nebude eh, tržní přístup. A tady bylo řečeno, že to je 70 miliard eh, o které se přijde. Pokud se týče padělání, tak se to eh, po, zlepšilo z toho statusu velice špatně na méně špatné, takže 80% produktů je paděláno, které jdou také přes Hongkong, ale problém se netýká pouze Evropanů, 90% eh, případů které se řeší, se, týka, se odehrávají v rámci Číny. To jsou případy, které jsou řešeny před soudy v oblasti ochrany ošedního duševního vlastnictví takže musíme říct, že největšími obětmi jsou Číňané sami. Ale soudnictví se zlepšuje, implementace je zatím horší. A jak se dá spočítat dumping. Já se domnívám, že na to může lépe odpovědět komise, ale podíváte-li se na dovozy ze zemí, které jsou tržními ekonomikami, tak nemůžete mnoho zjistit, ale mm, tam musíte zjišťovat, eh, kolik eh, se poskytuje dotací. A pak byste museli zjistit, kolik dotací poskytuje Čína, což se vám zřejmě nepodaří. Já nedokážu zodpovědět tu otázku, jak se to dá spočítat. Ano, Rio Flight, vy jste o tom již hovořili, ale není to relevantní pro evropskou ekonomiku. A jestli že chcete vstoupit na čínský trh, tak je to velice složitá věc. Také některé země se snažily jít před soud, ale opustili tento názor, protože opravdu stejně se ničeho nedosáhne. Je to prapodivná věc. Velká velké podniky mají potenciál na vyřešení tohoto problému, tak jsou tady určité eh, doložky, které jsou nápomocné a pak je tady také jedna ruská firma, která téměř šla před soud, ale nakonec eh, se tento případ vyřešil. Ale malé a střední podniky, které nemají prostředky eh, na svou ochranu, pak možná je to spíše akademická otázka, ale e, často se říká, e, že potřebujeme určitý systém, ale zdali ho využijeme, to je druhá otázka. A potom otázka odvety, když nebude udělen status tržního hospodářství. Já se domnívám, že to není tak akutní ani aktuální. My exportujeme do Číny mnoho z nás jsou také oběťmi dumpingových příponů. A nyní také vidíme, že partneři, kteří jsou pod křídly Business Europe, ti mají větší obavy o čínské investice do Evropy. A je celá řada Eh, asociací, které se obávají této situace, když nebude udělen tržní status. Eh, já nevím, jak to dopadne, zdali potom se obrátí na soud v Ženevě, tak. Norsko se o soudní cestu snažilo před několika lety, ale Čína, eh, Čínu čekají špatné zprávy v roce 2016. A já nevím, jak Čína toto bude řešit takže já musím říct, že jsem tak nadále jistým optimistou, ale ne příliš. Děkuji vám mnohokrát za vaše prohlášení. Vaše slova byla velice zajímavá. Děkuji vám. So, dear... Vážení kolegové, milí koordinátoři, začneme okamžitě se schůzí koordinátoru. A to znamená, že všichni musí, všichni ostatní tedy musí opustit místnost. A to velmi rychle.